Je nyní pět návrhů usnesení o Číně, to znamená práva menšin a uplatňování trestu smrti. A já na úvod tohoto bodu dám slovo Madame de Kaiser. Merci, monsieur le président. Mon... Děkuji vám, pane předsedo. Naše politická skupina stáhla svůj podpis tohoto usnesení. Ne proto, že bychom si mysleli, že není důležité hájit lidská práva. Naopak, my jsme předložili sociálně demokratické usnesení bez ústupků, čímž dokazujeme naše úsilí. Nicméně je třeba vést dialog s Čínou. A takovéto nestrukturované usnesení ničí veškerou příležitost k dialogu. Tibet, Dalai Lama, jeho následník, náboj, náboženské křižácké výpravy a tak dále. Eh, takto bychom mohli kritizovat veškeré komunistické režimy, předchozí, stávající i budoucí. A takto se také postupuje v tomto usnesení. Eh, drama spočívá v tom, eh, že se Ehm, otíráme právě o to, co chceme zachránit. Jedná se o situaci mezi, eh, mezi Ujgury a v Tibetu. Je třeba, aby Čína se zbavila strachu před svobodou projevu. A to prostřednictví nejen obchodu, aby s námi jednala, ale aby se zabývala také um, hodnotami. Takže já chci, aby 30. listopadu na summitu s, mezi Evropou a Čínou se hovořilo také o trestu smrti. A Čína v novém partnerství Eh, by eh, měla mít tuto klauzuli o lidských právech, měla by dodržovat. Děkuji, pan Higgins, na dvě minuty, prosím. Uh, uh, uh, Pane předsedo, já podporuji výzvu k tomu, aby Čína zrušila trest smrti. Především vzhledem k tomu, že trest smrti se využívá k terorizování menšin, etnických skupin a národů v rámci čínského státu. Evropská unie, Spojené státy a další světové velmoci však, když kritizují porušování lidských práv v Číně, přistupují k tomu velice mírně a v případě porušování práv pracovníků je tato kritika v podstatě neexistující. A to proto, že chtějí navazovat obchodní vztahy s čínskými podniky a s byrokracií, která ovládá stát. Aby měli zisk z tohoto vykořišťování pracovníků v Číně. Čína je gigantický sweatshop, vykořišťuje pracovníky. Například desítky milionů migrujících pracovníků vedou mizerný život, jejich děti trpí, trpí důsledky těchto příšerných podmínek, v jakých žijí. Nadnárodní společnosti, které mají sídlo v EU a v USA, se na tom podílejí. Navyšují tak své zisky. Čínský režim stále stupňuje represe. Ta represe se skutečně zvýšila od té doby, co čínští stalinisté rozhodli, že správný způsob rozvoje ekonomiky je kapitalistický trh. Dochází k masovým represím novinářů a těch, kdo se zasazují o spravedlnost pro společnost a pro pracovníků. V nedávné době socialistický kolega nesměl vstoupit do Číny. Socialista, který píše pod jménem Vincent Cole, který je redaktorem stránek chinaworker.info, nesměl přestoupit hranice do Číny. chinaworker.info se zasazují o odborová a práva a práva pracovníků. My bychom také měli obhajovat pracovníky v Číně. Nezávislé a volené odbory právo na stávku, propuštění všech politických vězňů a aktivistů. Měli bychom volat po svobodě tisku, projevu a shromažďování a také po mezinárodní solidaritě s pracovníky Číny. Musíme bojovat proti tomuto příšernému byrokratickému režimu. Samozřejmě spousta e, lidí jsou oligarchové a bude to podobné, jako to bylo dřív v Rusku. Děkuji, pane Higginsi, a není paní Adrikiene. na jedna minuta. Pane předsedo, vážený pane komisaři, čím více se zbližujeme eh, k Číně, co se týče obchodní a spolupráce a spolupráce v životním prostředí, dovolte mi třeba připomenout olympijské hry v loňském roce, tak eh, ta spolupráce, co se týče eh, dodržování lidských práv, pokulhává. Ehm, v loňském roce byly potlačeny mírové protesty v Tibetu a v, loni to byl, v letošním roce to bylo v Ujgursku, což je nepřijatelné. Každý člověk na světě musí mít právo eh, protestovat proti vládě, proti politice a nelze eh, tolerovat eh, násilnou reakci, která vyústila i v zabití několika lidí. Nyní víme, že došlo k popravě devíti Ujgurů, kteří se účastnili této manifestace. A chci na vás apelovat, eh, že eh, máme tedy eh, dále spolupracovat s Čínou, ale je nutné, abychom zároveň jasně také od, jasně um, odsoudili tyto, um, tyto nešvary. Měli bychom eh, tedy ještě znovu požádat čínské úřady, aby vyhlásili moratorium na eh, eh, trest smrti a také, aby respektovali politiku jednotné Číny. Děkuji. Nyní není paní Lachybekl, jedna minuta. Děkuji. Čína v posledních letech se v hospodářské oblasti velice změnila životní standard se pro mnohé lidi zlepšil, ale eh, eh, také třeba, by došlo takového pokroku v lidských právech pro všechny občany Číny, nezávisle na jejich etnické skupině či náboženství. Eh, represálie vůči Tibetanům a Ujgurům se však naopak posilují. Co se týče uplatňování trestu smrti, pozitivní věc je, že nejvyšší soud Číny od roku 2007 přeskoumává všechny eh, rozsudky trestu a je možné, že některé eh, budou staženy. Eh, Čína je mistrem světa v popravách. Za loňský rok to bylo více tisíc lidí. Minimálně. A Toto minimální číslo už samo o sobě vypovídá o tom, že Čína je zodpovědná za 75 všech vykonaných trestů smrti na světě. Také rozšířila skutkovou podstatu, za, které může, za kterou může být uložen trest smrti, je jich teď přes 80. A proto my tímto usnesením žádáme, aby Čína už nevykonala přijaté rozsudky smrti a zavedla moratorium na smrti. Okay, now the speakers for political groups. Ní za politické skupiny jako první pan Rivelini za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Moje stanovisko k tomuto návrhu usnesení se podobá myšlenkám člověka, který patří k diskriminované menšině, který Ehm, dostal ehm, Nobelovu cenu za mír a, a který eh, před, je hlavou největšího státu světa Obamovi. Jeho principy jsou mými principy, ale já si myslím, že bychom neměli opakovat chyby politických stran, levicových stran, které chtějí jen deklamovat práva a nechtějí je skutečně prosazovat. Menšiny musí být hájeny v Číně jako kdekoliv jinde na světě především, ale třeba předložit tak eh, účil, účinné eh, usnesení, které bude umožňovat koordinaci všech sil a celého parlamentu, abychom nespožďovali a nerozmělňovali vyjednávání s čínskou vládou. Pokud eh, si myslíme, že že lze vyřešit trest smrti a další problémy v Číně bez čínské vlády, tak se mýlíme. Obama proto jedná dobře tím, že uchovává eh, styky s čínskou vládou, ale neustupuje ani o milimetr. A my bychom měli se snažit diskutovat podobným způsobem. Já se ptám, proč máme předložit usnesení, kterou samozřejmě, usnesení, o kterém se můžeme shodnout, aniž bychom se ale předem skoordinovali. Proč už eh, tu bylo usnesení podobného typu eh, a mm, místo toho nepředkládáme něco, co by opravdu se zaměřilo na budoucí jednání s Čínou? Proč chceme poškodit další vyjednávání s Čínou, čínskou vládou? Jen proto, že když budeme sdílet sice principy, já také sdílím tyto principy, které jsou zapsané v tom usnesení, ale zdržím se při hlasování a to strategických důvodů, protože to určitě nepomůže dalšímu dialogu s čínskou vládou. Děkuji. Příště, když vám bude udělena jedna minuta, prosím, držte čas. Ana Gomes na jednu minutu za SAD. Čína continua a ser reprimidos todos os que procuram exercer direitos laborais, sociais Děkuji za slovo. Myslím si, že eh, ne, pan předseda se omlouvá, pan posedy se hlásí o slovo. Vážený pane předsedo, Eh, má to být řeč za naší, má to být projev za naší skupinu. Naš, naše skupina měla velice podrobnou diskusi a požádala o to, aby byl tento bod zařazen na program jednání, aby se o to projednalo a abychom o tom hlasovali. Nebyl to pouze osobní návrh, ale pouze eh, bylo to návrh celé skupiny. Já to chápu, říká pan předseda. ale my jsme se dohodli, že e, každá politická skupina má pouze jednu skupinu, takže paní Ana Gomez. Mm, děkuji. V Číně stále dochází k potlačování lidských práv a to jak práv na práci, práv e, a dalších osobních práv a zejména se to týká potlačování menšin, jako jsou Ujgurové nebo Tibetané. Sacharovová cena Eh, nebo nositelé Sacharovovy ceny a někteří disidenti stále mm, pomáhají, ale dochází k tomu, že metody, které jsou používané pro eh, potlačování, jsou, eh, nejsou v souladu s tím, že, č, že Čína je členem Rady bezpečnosti OSN v Číně platí určité zásady. Číňané by se měli chovat jako lidé, měli by dodržovat lidské chování. Nyní jednu minutu, pan Fanbal. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My jako liberálové jsme proti trestu smrti obecně. Ale zde v Číně se trest smrti využívá jako prostředek represe menšin, jako jsou třeba tibetané, Čína navíc není demokracií. Nedodržují se tam lidská práva. Čína má tvrdou politiku vůči Tajvanu. Čína by měla být pod tlakem, je to těžké, já vím, je to obrovský trh, ale měli bychom se zasazovat za naše zásady a proto podporujeme toto usnesení. Mnohokrát děkuji. I thank you. Děkuji vám, paní Hautala, jedna minuta. Yes. Täällä kysyttiin, miksi tämä vuoro... Děkuji, pane předsedo. Proč je tu toto usnesení? Proč vedeme rozpravu o tom usnesení? Právě proto, že se připravujeme na summit mezi EU a Čínou. A vedli jsme dialog o lidských právech v Evropském parlamentu, v podvýboru pro lidská práva, kde máme zodpovědnost za to, abychom podpořili radu a komisi tak, aby výsledky dialogu mezi Evropou a Čínou o lidských právech byly velice jasné a aby byly zdůrazňovány na tomto samitu. Nesouhlasím s kolegou, který hovořil nyní hovořit s někým jiným, takže mě neposlouchá. To, co se děje v Číně, je závažné a je třeba, abychom si uvědomili, že, Č- že Čína, tato země, se bude rozvíjet pouze, pokud bude transparentnější, bude více respektovat eh, svobody projevu, svobodu vyjadřování Připadá mi velice zvláštní to, že Čína se mm, neřídí demokratickými cestami. Je třeba podporovat občanskou společnost a lidská práva. Ta jsou přece univerzální. Nemůžeme chápat Čínu jako něco výjimečného a já souhlasím s osobami, které už o tom hovořily. Děkuji, pan Tanok za konzervativce a reformátory. Jedna minuta, pane předsedo. Já v této sněmově už dávno kritizuji nedostatek lidských práv v Čínské lidové republice. Chápu šikanu v Tajvanu, vidím, myslím si, že tato země by se měla vyloučit ze všech mezinárodních organizací, včetně zdravotnické organizace. Kritizoval jsem pro uh, eh, represi Tibetanů i dalších náboženských menšin. A také skutečnost, že v Číně je cenzura, včetně cenzury médií a také internetu a Google. Odsuzuji také brutální využívání trestu smrti za méně závažné přestupky, jako je třeba prostituce, věřte nebo ne. Nicméně naše skupina ECR to považuje za záležitost osobního svědomí. Trest smrti je možná ospravedlněný při nejzávažnějších trestných činech, jako je vražda nebo terorismus. A bouře, nedávné bouře, kdy došlo k zavraždění nevinných Číňanů jsou podobným skutkem. Nicméně přejeme si, aby vztahy s etnickými menšinami byly lepší, zejména s těmi slabšími a například s muslimy. A samozřejmě jako všichni členové naší skupiny chci spravedlivý proces pro všechny zadržené. Děkuji, nyní pan Kačmárek. Pane předsedající, dámy a pánové, EPP je pro tento návrh usnesení Eh, překvapilo mě, eh, když říkají kolegové, že bychom neměli citovat eh, další příklady porušování lidských práv a uplatňování trestu smrti v Číně. Proč? Kvůli nadcházejícímu summitu EU-Čína. Kolegové, nemůžeme mít dvojí metr. Nemůžeme přece mlčet jenom proto, že se jedná o zemi, která je naším důležitým obchodním partnerem. Domnívám se, že jedním z klíčových úkolů tohoto parlamentu je chránit lidská práva bez ohledu na to, zda se jedná o velkou zemi nebo malou zemi, jako je Laos či Větnam. Čína je země s nejvyšším počtem poprav na světě. Ani minimální právní standardy tam nejsou zajištěny, například právo na spravedlivý soudní proces. Nedávno jsme se připomínali 20. výročí berlínské zdi, tedy pádu berlínské zdi. Kdybychom bývali tehdy neměli odvahu, tak by Evropa dnes byla úplně jinak. Pan Paleckis. Pane předsedající, rád bych věřil, že trest smrti v 21. století vymizí a že nástroje pro výkon tohoto trestu už budeme moci vidět pouze v muzeích. Ale zdá se, že do naplnění toho, této představy ještě zbývá velký kus cesty. Eh, Čína vede, pokud je o míru růstu, ale také tedy hospodářského růstu, ale také pokud je o počet poprav. Někteří říkají, že je to velká země a nemůže se chovat jinak. Někteří uvádějí, že také USA uplatňují trest smrti, ale pokud se bavíme o strategickém partnerství mezi EU a Čínou, které má velký význam pro obě strany, pak by Peking měl změnit svůj postoj k trestu smrti a také svůj postoj v dialogu s etnickými menšinami a jejich mírovým soužitím. Paní Lichtenberger na jednu minutu. Ano, srdečně vám děkuji. Otázka lidských práv a respektování práv mečin je pole plné konfliktu ve vztazích mezi Evropskou unií a Lidovou republikou Číny. Situace menšin speciálně se zostřuje a zhoršuje především po olympijských hrách. Proto je nutné konstatovat, že Ujgurové a Tibetané v posledních měsících jsou jsou pod velkým tlakem. Právě proto také nechápu, že bod 9 nemá být v tomto usnesení. Ten se zmiňuje o e, mírovém dialogu. Čína je velikým hráčem na jevišti světa. Aby byl uznávaným hráčem, musí Čína také se naučit respektovat lidská práva a Nesmí to být napsáno pouze v ústavě, nýbrž musí to být také realizováno konkrétně. To je to, co žádají tibetané, ujgorové a také skupiny lidských práv v Číně. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenbergerová. Pan posl, prosím. Pane předsedo, již jednou jsem zde řekl, že v Mnichově zasedá ujgurský eh, kongres Centrum svobodných Ujgurů. Právě proto také v Mnichově dříve bylo hodně Čechů a mnoho jiných, eh, protože zde je také eh, rádio Svobodná Evropa a to je duch, který nás řídí i dnes. Franco Josef Strauss vždy bránil snahy o uzavření těchto rozhlasových stanic. Obojí se nevylučuje, nejbrž doplňuje dobré kontakty s Čínou a jasná obrana svobody eh, vyznání a lidských práv. To jde dohromady. Pokud v tomto týdnu bylo prohledáno několik bytů a byli hm, zachyceni také eh, čínští agenti, kteří kteří eh, pouze eh, utiskují eh, Ujgury, tak to naznačuje, jaké metody má Čína. Je to teror v Mnichově a také popravování v Umči. Musíme říci zcela jasně, co si o tom myslíme. Děkuji vám, pan Betikofr. Eh, pane předsedo, to, že Evropský parlament se hlásí o slovo, je-li možné eh, chránit lidi před trestem smrti, je samozřejmé. Právě proto podporuji požadavek eh, zastavení trestu smrti. Ochrana lidských práv však nesmí být zneužívána eh, pro pokus eh, Číně udělovat eh, lekce a narušovat její integritu či karikovat čínskou realitu. Lidem v Číně nepomůžeme. Těm lidem, kteří se zasazují za svobodu, lidská práva a harmonii ve společnosti, když toto činíme, naším cílem musí být pomáhat pomáhat těmto lidem a nikoliv zde projevovat pouze evropskou sebespravedlnost. Nesouhlasím s tím, aby v naléhavém usnesení se hovořilo o memorandu tibetského lidu. To není aktuální otázka, ani to není spojeno s otázkou lidských práv a není to ani jednoznačná pozice. Přál bych si, abychom v budoucnosti před Eh, summitem EU Čína vedli širokou diskuzi o vztazích eh, mezi Čínou a Evropskou unii, abychom mohli pokrýt eh, všechna témata. Děkuji. Hovořil jste trošku dlouho. Pan Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já bych chtěl navázat na to, co řekl kolega Bytykov. Má politická skupina žádala o to, abychom o hrozících trestech smrti eh, proti Ujgurům v Číně a účastníků eh, protestů protestů a manifestací eh, kvůli eh, faleš, falšování eh, voleb v Iránu nespojovali. Eh, v obou případech skutečně hrozí eh, popravy a měli bychom o tom naléhavě diskutovat. To, že Číňané mají rekord v počtu eh, poprav, že je to režim nespravedlivý, který potlačuje lidská práva a má tento rekord v popravách, tomu skutečně také je a je to stav nesnesitelný. Na konferenci prezidentů jsme však žádali o to, aby byly eh, rozlišeny dvě věci. Otázka naléhavá, to znamená eh, ohrožení trestem smrti a naše vztahy s Čínou v oblasti hospodářství, kultury eh, a podobně. To jsou záležitosti, které chceme zahrnout do přípravy summitu EU-Čína. Právě proto teď tento myšmaš vlastně není naší politickou skupinou podporována. My jsme chtěli eh, hovořit o skutečně naléhavé otázce a nikoliv o této směsici. A nyní v Catch the Eye máme pouze dvě minuty, takže uděláme výjimku a dáme slovo jednomu řečníkovi za každou frakci. Socialisté právě hovořili za PPE pan Tekeš, který zatím neměl příležitost se vyjádřit. Děkuji. Pane předsedo, je to opravdu důležité, je to podstatná věc, že jsme se zhostili z iniciativy maďarských poslanců z Transylvánie Eh, této otázky. Já bych chtěl poděkovat určitým skupinám za podporu, ale chci také vyjádřit zmatení nad rozhodnutím socialistické frakce stáhnout svůj podpis, svoji podporu. Také s politováním konstatuji, že v úterý veškerá že veškerá kritika komunistických režimů a veškeré odkazy na práva menšin z textu zmizely. A to se stalo, jak říkám, v úterý. Evropská unie by se konečně měla přihlásit k negativním aspektům komunistické minulosti, vzhledem k tomu, že některé tyto aspekty stále přežívají, například v Číně. Paní Meissner? Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je zcela jasné, že jsme proti trestu smrti, eh, ať již je uplatňován kdekoliv. Jsme proti eh, potlačování menšin. Eh, Bohužel k obojímu však v Číně dochází. A mnozí si mysleli, že olympijské hry povedou ke zlepšení v oblasti lidských práv a že pak nebudou tolik narušovány a porušována tato práva. Bohužel k tomu nedošlo. Právě proto je velmi důležité dnes hovořit eh, o této otázce. Eh, jsou-li také ohroženi Ujguři, eh, mají být popraveni devět Ujgurů a dva Tibetané. Konference s Čínou je eh, naléhavě před námi a právě proto eh, je tak eh, nepříjemné hovořit pro Číňany o dodržování lidských práv. Já se domnívám, že je vhodné hovořit o těchto problémech před summitem. Nikdy se o tom nehovořilo a myslím si, že je dobře, že Evropský parlament žádá o zastavení trestu smrti. Musíme se tímto tématem zabývat Eh, dokud toto nebude úplně zrušeno. Děkuji, pan Kursky. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jakožto Polák se vždycky domnívám, vždycky se mi zrychlí tep, když hovoříme o lidských právech v Číně. Já si vzpomínám na dobu, kdy Polsko znovu získávalo svoji svobodu na první svobodné volby, první postkomunistické volby a já si vzpomínám, že v tu též dobu eh, tanky v Číně na náměstí nebeského klidu střílely do studentů. A svobodný eh, svět našel určitý recept na boj s komunismem v Rusku, bývalém sovětském svazu, ale přitom neuplatnili ten týž recept na Čínu. Viděli, byli jsme toho svědky tehdy, viděli jsme to také minulý rok, kdy se opět nejmocnější světa když se někteří rozhodli, že budou bojkotovat olympijské hry, ale pak si to rozmysleli, vzali v potaz ekonomické zájmy a prostě si řekli, že na tom, nad tím přimhouří oči a že budou hluší vůči zločinům a porušování lidských práv v Číně. Samozřejmě, že uplatňování trestu smrti to je zločin, ale jsou také lidé, kteří umírají v lágrech, v pracovních lágrech, kteří jsou drženi bezdůvodně toto všechno by mělo být eh, v tom, v tom usnesení zmíněno. My bychom si měli eh, vážit lidských práv a to by mělo být nadřazeno ekonomickým právům. A nyní komise, prosím, pan de Děkuji. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, nejprve mi dovolte, abych načrtnul aktuální stav vztahu EU-Čína. Naše stávající politika je politikou konstruktní angažovanosti. To znamená, že, jako, že se jedná o e, strategické partnerství dvou důležitých aktérů, které řeší různé globální výzvy. E, a klí, 30. listopadu se má konat Nankingu summit EU e Čína. Jedním z jeho účelů je dosáhnout také úspěchu na samitu v Kodani, ale samozřejmě také lidská práva, řešení finanční a ekonomické krize a další mezinárodní otázky. Ale v strategické partnerství není o tom, že bychom měli mít na všechno stejný názor. Je pravda, že Evropa a Čína se mohou rozcházet názoru na některé otázky, jako třeba lidská práva a demokracie. Síla našeho vztahu však spočívá také v tom, aby jsme upřímně o těchto věcech dokázali hovořit. Otázka lidských práv, včetně trestu smrti a dodržování základních práv menšin, jsou systematicky nadnášeny v různých politických kontextech, například v dialogu o lidských právech s čínskými orgány. Bylo to tak v průběhu nedávných, nedávných, nedávného 28. kola eh, v 20. listopadu v Pekingu, kde jsme diskutovali o této otázce náš eh, principiální nesouhlas s uplatňováním trestu smrti v Číně je vždy komunikován velice jasně a to tež se týká i eh, dodržování práv etnických menšin. A eh, tento parlament jistě bude nadnášet tuto otázku i na dalších fórech, na jiných na všech úrovních. Moje kolegyně Ferro Waldnerová v březnu s vámi diskutovala o Tibetu a tam nadnesla postoj Evropské unie. Já chci připomenout několik prvků tohoto postoje. Vždy jsme podporovali dialog mezi čínskými orgány a e, zástupci jeho svatosti Dalajlámy, protože lidská práva jsou univerzální a situace v Tibetu je legitimním zdrojem obav mezinárodního společenství. Tibetská situace je řešena v tomto světle. My jsme neustále předávali našim čínským protěžkům toto poselství, tak aby naslouchali. Komisařka Eštnová měla také možnost vyjádřit znepokojení nad, nad nepokojem v Xinjiangu a ztrátou na životech a vyjádřila soustrast eh, rodinám obětí. Evropská unie podporuje jakékoliv úsilí, které přispěje k usmíření v tomto regionu. Evropská unie eh, respektuje právo Číny eh, stíhat ty, kdo, mm, ty, kdo zodpovídají za porušování práva, ale používání trestu smrti, eh, proti tomu se stavíme za jakýchkoliv okolností. My jsme nadnášeli tyto otázky mnohokrát čínským orgánům, bylo to i ve dvou deklaracích 29. října a 13. listopadu, protože stejně jako vždy v podobných situacích. V těchto prohlášeních se říkalo a Čína byla vyzývána, aby odložila eh, výkon jakýchkoliv dalších trestů smrti souvisejících s nepokoji v Tibetu a Xinjiangu. Evropská unie bude eh, nadále vyvíjet tlak na to, aby se eh, řešila situace a Eh, my všichni sdílíme cíl otevřenější, transparentnější Číny, která eh, bude dodržovat mezinárodní standardy lidských práv a která, s kterou bude možno spolupracovat při řešení globálních výzev. Všichni doufáme, že olympijské hry znamenaly určitý začátek větší čínské pružnosti ve vztahu k lidským práv jednotlivců. Až dosud se tato naděje nenaplnila. Musíme nadále pracovat na rozvoji našeho strategického partnerství, dodržování lidských práv, jakožto nedílné součásti našeho dialogu. 12. summit EU Čína v Pekingu je e, privilegovanou příležitostí to řešit na, ve všech možných krocích našeho vzájemného vztahu. Děkuji vám. Thank you, Děkuji, pane komisaři. a nyní můžeme přistoupit k hlasování. Na pořadu máme hlasování o tří návrzích usnesení o Nikaraguji a paní Veronique de Kaiser si žádá o slovo. Ano, pane předsedo, já bych vám chtěla připomenout, že naše politická skupina se rozhodla, že nebude se zúčastňovat eh,